pozorně sleduje celou situaci a bude se snažit podporovat ASEAN, pokud eh, to bude třeba. Děkuji. Danke, komisár. Děkuji panu komisaři Kalasovi. A na závěr této rozpravy jsme měli šest návrhů usnesení od šesti politických skupin. Rozpravu ukončuji a eh, hlasovat se bude po ukončení třetí rozpravy. Další bod na pořadu jednání se týká Jemenu a trestu smrti pro mladistvé. Zejména se jedná o případ Muhammada Táhira Tábita Samuma. Nejdříve budou hovořit autoři, kteří předložili usnesení a bude to paní kolegyně Šáke jako první. Prosím. Chci vyjádřit eh, velký obdiv občanům, kteří eh, se, kteří vzdorují Eh, útlaku ze strany svých vlád, ať už to je v Tunisu, v Egyptě, v eh, Alžírsku, Bahrajnu nebo v Jemenu. A toto skýtá vždycky příležitost nahradit chudobu něčím jiným nebo eh, například svobodu i v oblasti internetu místo cenzury. Měli jsme mnoho různých obav ohledně toho, co se děje v Jemenu z hlediska nezávislosti justice, lidských práv, stíhání žurnalistů a blogerů ale zvláště jsme znepokojeni klimatem strachu, který vyplývá z popravování nezletilých. Vzhledem k tomu, že se jedná o člena mezinárodního společenství a vzhledem k tomu, že má závazky, Jemen závazky nepopravovat nezletilé v rámci svého trestního práva. Ale není dostatečná možnost stanovit věk obžalovaných a my vyzýváme jemenské orgány, aby alespoň respektovali vlastní zákonník a své závazky a aby pozastavili popravování nezletilých. Ale také chceme vyzvat k dalším reformám, tak jak o to žádají demonstrující v ulicích. Děkuji paní kolegyně Šáke a nyní paní kolegyně Veržia na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že arabské země nyní zasáhla vlna revolucí a my vycházíme z toho, že se ta to vlna ještě rozšíří, že se přelije dál. A Diktátoři jsou svrhováni a diktatury se mohly držet po dlouhá léta, protože západní země mlčely mlčeli o situaci v těchto zemích. My jsme nic neučinili, my jsme váhali a nechtěli jsme vědět, čemu v těchto zemích dochází. Museli jsme čekat až do 2. února, než parlament přijal usnesení k Tunisku. A teprve tento týden jsme hlasovali o usnesení o, o situaci v Egyptě. Rovněž jsme připravovali usnesení o Alžírsku, ale bylo to odmítnuto, protože velká většina zde v parlamentu nechce uznat a nechce chápat to, k čemu dochází v Alžírsku. Nyní se demonstruje v Iránu, v Líbii a v dalších zemích. Zde tedy máme demonstrace například v Bahrajnu, v Jemenu, kde vládne pan prezident Abdullah Sálech již 33 let. Je to určitý typ demokracie, možná je ta situace trochu lepší než v Líbii, protože tam je Muhammad Kadáfi u moci z 42 let. Dnes tedy nebudeme hlasovat o usnesení o Jemenu, aniž bychom hovořili o tom, k čemu tam v současné době dochází. Muži a ženy bojují o svou, za svou svobodu, bojují proti režimu a demonstrace začaly i koncem ledna. Od té doby došlo k tomu, že bylo zraněno velice mnoho lidí. Včera dokonce byl jeden člověk zastřelen. Policie začala střílet na demonstranty, aby je zatlačila zpět demonstranti se zabarigádovali, policie na ně zaútočila a my mlčíme, my stále mlčíme. A nyní se jedná o trest smrti pro nezletilé pachatele. Já jsem vždy byla zcela proti a myslím si, že každá demokratická země, která neodstraní takovýto typ trestu, nesmí ukazovat ostatním, jak vypadá demokracie není možné akceptovat, když nějaká země um, jak si odsuzuje k trestu smrti mladistvé, aniž by byla vůbec schopna zjistit, kdy přesně se takovýto mladiství delikvent narodil. Tímto způsobem totiž není možné dokázat, zda někdo byl v době, kdy spáchal trestní čin mladiství či ne. V rámci našeho usnesení, je to sedmý bod, ehm, podtrhujeme, jak důležité je provádět reformy v zemi, stejně tak, jak to eh, jak si požadují demonstranti. My jsme předložili tři pozměňovací návrhy, abychom aktualizovali toto usnesení a já doufám, že společně budeme muset moci hlasovat pro usnesení, které si zaslouží své jméno. Děkuji mnohokrát kolegyni Verže a nyní má slovo na jednu minutu kolega Preda. Děkuji vám, pane předsedo. ne, nehovoříme tu jen o trestu smrti, ale také o tom, co se děje v jemenských ulicích, toho, čeho jsme byli svědky v uplynulých dnech. A uvidíme, jak, bude, jak to bude vypadat při hlasování. Nezapomínejme, že se jedná o naléhavou otázku. A její naléhavost spočívá v tom, že mimo jiné je řeč tedy o nezletilých, kteří jsou popravováni. Pro nás v Evropě je trest smrti nepřijatelný, ale je ještě nesmer, méně přijatelný, když je řeč o nezletilých. Vystavovat nezletilé možnosti trestu smrti, což se, stá, to se stále v Jemenu provádí, je to nepřijatelné. Děkuji kolegovi Prédovi a na ní na minutu a půl má slovo kolega Romeva Irueda. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tento toto téma je nesmírně důležité. Chtěl bych vyzvat prezidenta Jemenu, Jemenu, aby zastavil eh, popravu eh, Tabeta Samuma, aby zrušil Eh, rozsudek k smrti eh, u něj, ale i u Ali Abduláha. A bylo by špatné, kdybychom propásli tuto příležitost a, a nevznesli bychom, nebo ukázali bychom na některé důležité otázky v, tomto, v této zemi. Z tohoto důvodu bych byl rád, aby v tomto usnesení parlament poukázal na to, že Jemen, podobně jako některé další eh, země, jako Tunisko a Egypt, jsou eh, zeměmi, kde lidé vyšli do ulic a požadovali zeměnu. A celá řada protestantů byla napádena a, a tito lidé byli zatčeni. Zároveň parlament by měl vyjádřit své znepokojení nad situací v Jemenu a měl by parlament rovněž vyzvat mezinárodní společenství, aby bojovalo proti eskalaci krize. A zároveň bychom měli vyjádřit svoji solidaritu s, s protestanty, s, prote, s protestujícími a měli bychom vyzvat úřady, aby zastavili násilí proti demonstrujícím a snažili se řešit věci mírově. A já se domnívám, že usnesení bude velice dobré, pokud tyto věci budou do něj začleněny. Mnohokrát děkuji kolegovi Romeva Rueda. nyní kolegyně Kretu 1 minuta 30. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě, že trest smrti je naprosto nehumánní trest a já jsem proti němu se vyjádřila mnohokrát. Evropský parlament nedál, nedávno vydal výzvu k pozastavení této praxe. Ale tady je to ještě horší, protože jde o nezletilé, čili o děti. Jejich základní právo, právo na život, které bylo znovu a znovu je jménem ratifikováno, je tu pošlapáváno. Problém, už jenom problém to, že se to vztahuje na eh, lidi tohoto věku, to ukazuje, jak je to svévolné a to nehovořím ani o všeobecné situaci v Jemenu, kdy dochází k persekuci žurnalistů, kteří jsou svévolně zatýkáni, nebo žen, kteří se chtějí účastnit veřejného života, nebo kteří chtějí mít přístup ke vzdělávání či k právnímu systému. Je to společnost nespravedlivá, kde jsou ekonomické a sociální problémy, je skutečná potřeba demokratizace. Děkuji. Děkuji kolegyně Kretu a nyní pan Tenok na jednu minutu. Pane předsedo, Jemen je podepsal úmluvu o právech dítěte a občanských a politických právech. A tyto úmluvy zasa, za, zakazují popra, popravy v případě lidí mladších 18 let. Odsouzení Tabeta Samuna a celé řady dalších nezletilých jde proti mezinárodnímu právu. Takováto pal, politika která je podporována tím, že je zde nejistota, pokud jde o věk těchto lidí, se podobá politice Iránu. Jemen ale dostává velkou podporu od západních zemí, včetně EU, ale přesto zde vyrůstají teroristé Al-Kaidy. Zde v Evropské unii můžeme tlačit na prezidenta Saleho. Musíme ho přesvědčit o tom, aby tyto případy trestu smrti změnil. Prezident Saleh má nyní skutečnou příležitost pro to, aby změnil směřování své země, která byla ničena terorismem tak dlouhou dobu a může se teď vydat demokratickým směrem. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegovi Tenokovi. Pane kolego Tenoku, já bych vás požádal, abyste příště četl o něco pomaleji, možná eh, byste toho mohl říci o něco eh, méně, protože je potřeba, aby eh, vaše, váš projev byl tlumočen do jiných jazyků. Takže nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Dvě kolega Kačmarek. E, Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. V roce 1991 v Jemenu došlo byly zakázány po popravy mladistvých. Ovšem od roku 1994 dál se to týká pouze, se to týká sice nezletilých, ale není to respektováno. A často tedy se říká, že nejsou dokumenty dokládající věk. Ale jsou tu ještě další, další znepokojivé jevy. V Jemenu je víc zbraní než obyvatel. konflikty jsou na denním pořádku a často se, jsou do nich zapleteny děti. Říká se, že když jste dost velcí, abyste mohli udržet nůž, tak můžete bojovat. Teenager s Kalašnikovem není žádnou vzácností. A mládež, eh, celá společnost je mladá, hodně lidí mm, je mladší 18 let, a je tu snaha rekrutovat také dětské vojáky. Děkuji kolegovi Kačmarkovi a nyní paní kolegyně Jetenmeky na jednu minutu. Trest smrti se stále ještě používá v 58 zemích a jednou z těchto zemí je Jemen. Moje politická skupina odsuzuje trest smrti všeobecně a odsuzuje také plánovanou popravu Mohamada Tahira Tahabita Samuma. Chceme říci a, te, a jemenské vládě, že má mezinárodní závazky, protože podepsala umluvu Organizace spojených národů o právech dítěte a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Oba tyto dokumenty um, um, odsuzují popravy lidí mladších 18 let. A před několika dny eh, došlo k zásahům bezpečnostních sil eh, v Jemenu proti protestujícím. Ehm, eh, byly je elektrickými obušky a holemi v hlavním městě Sana. Moje politická skupina odsuzuje takovéto násilí a vyzýváme jemenskou vládu, aby se zdržela jakéhokoliv násilí vůči svým vlastním lidem. Mnohokrát děkujeme kolegyni Jetemaky. Nyní kolega Čarnecký, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Já slibuji, že nebudu číst svůj projev. Budu hovořit pomalu. A je mi nesmírnou ctí, že mohu hovořit po bývalém finském premiérovi. My máme v Evropské unii takový minimalistický přístup. My voláme a vyzýváme orgány různých zemí, aby zrušili trest smrti eh, vztahující se na mladistvé. Já jsem proti trestu smrti, když jsou tu někteří, kteří ho podporují. Já jsem proti trestu smrti obecně, ať už se mm, uplatňuje na kohokoliv ale úspěšní budeme jedině tehdy, budeme-li jednotní a budeme-li hovořit jednotným hlasem k, jemenským, k jemenské vládě. Mělo by se využít eh, právo eh, milos, udělení milosti. Jako- Děkuji kolegu Černěckému a nyní na jednu minutu kolega Paška. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, umluva OSN o právech dítětech, jako i Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, jsou dokumenty, kde se jemenská zpráva zavázala akceptovat jejich aplikování. Oba dva případy odsouzených mladistvých delinkventů podléhají režimu podle těchto dokumentů a proto není možné, aby nějaký justiční orgán v Jemenu mohl vydat legální rozhodnutí, které by popíralo práva a ochranu, které vyplývají z uvedených dokumentů. Tresty, které byly uloženy v rozporu s platnými závazky země, tedy i s platným právem, není možné akceptovat. Pokud jemenská vláda o sobě tvrdí, že její moc se zakládá na civilizovaných demokratických principech, tak nemůže používat barbarské způsoby vládnutí, které jsou založené na své voli a bezpráví. Tuto skutečnost si myslím, musíme dnes dát jemenské vládě jasně najevo. Děkuji. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní na minutu a půl paní Segedy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já se domnívám, že je důležité, abychom odsoudili diktátory a totalitní režimy, stejně tak jako totalitní nástroje vládnutí zde v Evropském parlamentu, ale měli bychom zároveň podpořit Jemen v tom, aby se vydal na cestu demokracie. Nyní máme otázku Jemenu na pořadu jednání, ale není na nás, abychom rozhodli o otázce Jemenu. Je to totiž velice komplikovaná otázka. My neznáme jednotlivé detaily, neznáme jednotlivé detaily um, soudního postupu. Nevíme, jak tento ehm, muž byl skutečně starý, když spáchal zločin. Nevíme, jestli byl nezletilý nebo nikoli. Mohamed Tahir Tabet Samum nemá totiž rodný list. A dokumenty ze školy, které byly předloženy, ehm, nejsou eh, zřetelné, není jasné, ehm, zda jsou spolehlivé. Eh, hovoříme zde nikoli o nějakém malém přestupku, ale o vraždě. Takže bychom měli být opatrní před tím, než se k této otázce vyslovíme. Ve Spojených státech například jsou, se používá trest smrti za některé závažné zločiny. A děkujeme kolegovi Segedimu. Nyní další řečníci, paní Esaja jako první. Děkuji, pane předsedo. Tento případ není jediný případ v Jemenu. Existuje tam přinejmenším dalších osm mladistvých, kteří jsou eh, odsouzeni trestu smrti. Jemen je samozřejmě obtížná země, ve které například vůbec neexistuje eh, jaksi matriční seznam, rodné listy, které by mohly prokázat, zda je nějaká osoba mladistvá či ne. Jemen přistoupil k umluvě o lidských právech a také k Mezinárodního paktu o občanských a lidských právech. A proto by zde měl, neměl být vynesen rozsudek ve změní trestu smrti pro mladistvé, protože dokonce tento trest se již ani nenechází ve vlastním jemenském trestním zákazní, zákonníku. Trest smrti je vždy porušením lidských práv a proto by v takovýchto případech EU měla vždy posvehnout svůj hlas. Děkuji paní kolegyně Esaja a nyní má slovo paní kolegyně Basesku na jednu minutu. Děkuji. Trest smrti uvalený na nezletilého je v tomto světě nepřijatelný udělat z toho jakési pravidlo, to je skutečný zločin. A proto chci vyjadřit protest proti tomu, co jemenské orgány dělají, porušují tím mezinárodní právo a vlastní trestní zákonník, který říká, že nezletilí nesmí být popravováni a to, jak se tento případ prošetřuje, také není úplně jasné, což je bohužel něco, co je v jmenu běžné. A já jakožto poslankyně a jakožto občanka Evropské unie věřím v právo na život. A děti nezletilí jsou těmi prvními, které bychom měli chránit, takže volám aby se něco udělalo. Děkuji paní kolegyně Basescu a nyní má slovo kolegyně Makovej na jednu minutu. Děkuji vám. Pravděpodobně Tabet Samun byl nezletilý. A pravděpodobně spáchali určitý skutek před lety, za který byli odsouzeni a teď mají být popraveni. Samo o sobě to, čemu byli podrobeni až dosud, je nelidské a degradující jednání a my nyní žádáme, aby nebyl proveden tento trest smrti navíc. Nelze vůbec dokázat, že jim bylo 18, protože eh, neměli rodný list. Pouze 22% eh, je oficiálně zaznamenáno podle statistik UNICEFu. Možná, že část financí, které dáváme Jemenu, by měly, mohly pomoci řešit právě tento problém. A diskuze o těchto dvou případech by měla vyústit v to, že ty stovky lidí, odsouzených smrti by měli eh, získat právo na zrušení těchto rozsudků smrti. Děkuji kolegyně Makovej a nyní jsme dospěli k postupu k HDI a já bych poprosil paní kolegyni Hohenstein na jednu minutu. Děkuji vám. Děkuji. Ať už se jedná o nezletilé či dospělé, tak trest smrti je každopádně tématem, o kterém bychom měli hovořit stále více. Měli jsme, máme tu etický kodex, který by měl být eh, propagován a prosazován i v dalších zemích, s nimiž máme hospodářské vazby. Bohužel i v Evropě jsou některé země, které stále uplatňují trest smrti. To, co se v Jemenu děje, pak znamená, že musíme neustále se vyzývat tyto státy, aby zastavili eh, tyto nelidské tresty. A já vám připomínám, že stále je eh, ve vězení v celách smrti množství eh, lidí v Jemenu a mm, mnozí z nich jsou nezletilí. Musíme spolupracovat s Amnesty International a nebo s nadací pro lidská práva v Helsinkách. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji kolegyně Thun und Hohenstein. Nyní kolego Obermayr na jednu minutu. Vážený pane předsedo, rozhodnutí v Jemenu a odsoudit eh, nezletilé k smrti, to je něco strašné, strašného. Jemen tak jedná proti mezinárodnímu právu. A Eh, Jemen podepsal eh, úmluvu OSN o právech dítěte. Eh, Článek 37 stanovuje, že není možné potrestat trestem smrti ani doživotím lidi, kteří spáchají trestní čin před 18. rokem. A problém je, že není jasné, jaký, jaký je věk daných osob. A, ale i v jiných státech arabského světa jsou podobné problémy. A, platí tam právo šaria. Je nutné, aby Evropská unie společně s OSN postupovala tvrději a aby prosazovala mezinárodní právo. Hovořit je dobré, dámy a pánové, ale já se domnívám, že ekonomický a politický tlak je mnohem efektivnější a tak se dostaneme rychleji dále. Mnohokrát děkujeme kolegovi Obermajerovi a nyní na závěr kolega Silvestris jedna minuta pane předsedající Zatímco zde hovoříme, tak eh, stovky vězňů čekají na provedení výkonu trestu smrti v jemenských věznicích. A já si myslím, že bychom se jakožto evropské instituce tomuto tématu měli více věnovat. Opakované porušování úmluvy o lidských právech je téma, které by nemělo nechat Evropu lhostejnou. Evropa by neměla mlčet vůči Jemenu, protože zde existují vztahy, mimo jiné hospodářské vztahy s Jemenem. A Měli bychom se tedy zaměřit na takovéto typy problémů. Je jasné, že v západním světě, v Evropě je výchova důležitým faktorem trest smrti ale nemá vůbec žádnou výchovnou působnost a proto se proti tomuto trestu musíme odhodlaně postavit a musíme se dokázat prosadit, abychom byli vyslyšeni. Děkuji kolegovi Silvestrisovi. A nyní má slovo pan komisař Kalas. President, Vážený pane předsedo, vážní poslanci. Evropská unie implementuje své dobré pokyny v oblasti trestu smrti a tak byla dlouho aktivní v boji proti trestu smrti v Jemenu na obecné úrovni i pokud jde o jednotlivé případy. Trest smrti mladistvých je něco, k čemu vždy v Jemenu docházelo. Dříve nicméně byly tyto případy neznámé a občanská společnost nebyla tak aktivní. Program pro spravedlnost u mladistvých, který je financován EU a UNICEFem, výrazně přispěl k většímu povědomí v Jemenu i v mezinárodním společenství. Tento program byl prováděn společně s občanskou společností a také s Vyšší radou pro mateřství a dětství ale povědomí nestačí a musíme provádět také odpovídající kroky. Evropská delegace um, ak, provádí aktivně opatření a pro zastavení a poprav. A poslední dva případy byly v prosinci 2010 u Fuada Ahmeda Aliha Abdullaha a v lednu 2011 u Muhammada Tabera Tabeta Samuma. V, bou, v obou případech a, byla poprava zastavená po zásahu EU kvůli věku. Otázka Muhammada Tabeta Tahera Samuna se opět objevila minulý týden. Zdá se, že eh, Nyní už jenom milost prezidenta je jedinou naději pro zvrácení rozsudku. Evropská unie a UNICEF kontaktovali prezidenta Saleha a nyní je poprava opět odložena. A Jemen je vázán mezinárodními závazky a také svoji vlastní legislativou v oblasti mladictvích a také svým trestním zákoníkem. Nesmí tak popravovat nezletilé. A problémy ale souvisí především s tím, že není možné určit věk osob. A my se proto zabýváme tím, jak můžeme spolu s UNICEF pomoci Jemenu, aby mohl zjistit věk obviněných osob. Ve střednědobém výhledu Evropská unie se bude snažit vytvořit nezávislý orgán, který by určoval věk u odsouzených. Zároveň se budeme snažit um, pomáhat z právního hlediska nezletilým kteří stojí před soudem. Chceme také eh, vytvořit rejstřík obyvatel. Ehm, berme tuto záležitost velice vážně. Vláda Jemenu ehm, se zdá velice eh, pozitivně naladěna vůči našim krokům. Evropská unie chce pomoci Jemenu také v tom, aby naprosto zrušil trest smrti. Mnohokrát děkuji panu komisaři Kalasovi. Máme zde šest návrhů usnesení. Rozprava tímto končí a hlasovat se bude po projednání posledního bodu. Další bod